Pokud nebudou eh, uvedeny žádné eh, námitky, budou tyto eh, nominace schváleny. Pan Daniel van der Stöp mi oznámil rezignaci z parlamentu účinnou od 1. září 2011. V souladu s jednacím řádem parla, parlament bere na vědomí Eh, toto, toto oznámení a oznamuje volnou pozici, eh, počínaje stejným datem. Byl jsem informován, že pan Daniel van der Stöp je nahrazen panem Auke Zilstrem a to od 13. září 2011. A chci se zeptat, zda tento nový poslanec je zde, jste tu s námi. Eh, pěkně vás mezi sebou vítáme. Vítejte v Evropském parlamentu. Eh, kompetentní švédské úřady mě informovali, že paní Eva Britt Svensson byla nahrazena panem Mikelem Gustafsonem a to počínaje 22. zářím 2011. Pan Gustafson je zde v sále. Pan poslanec Gustafson není. Eh, vítám tedy nové kolegy Eh, jménem eh, nás všech ostatních a připomínám, že podle eh, článku 3 odstavec 2 jednacího řádu do té doby, pokud, dokud nebudou ověřeny jejich osobní údaje, a do té doby, pokud se neujasní eh, situace, pokud jde o námitky vůči jejich jmenování, budou tito eh, poslanci zasedat zde v parlamentu a mají veškerá práva. A to tedy za předpokladu, že podepsali eh, deklaraci, že nezastávají žádný úřad, který není.